Good afternoon. Good Dobré odpoledne, dámy a pánové, a vítejte na našem dnešním zasedání, eh, které je jedním z vrcholů naší práce v rozpočtovém výboru. Nejdříve přijměme pořad jednání. Nejsou námitky, takže ji považuji za přijatý. Za druhé, oznámení předsedy o rozhodnutích v eh, koordinátoru z 24. září. Tak ta můžete najít ve složkách. A nemáte-li eh, připomínek, tak je můžeme považovat za přijaté. Dobrá. Za třetí je tady debata k Brexitu. Minulý týden komise předložila výboru eh, svůj návrh na eh, nařízení eh, Rady eh, v souvislosti s rozpočtem na rok 2020. Tento návrh by Británii a příjemcům Británii umožnil pokračovat na řadě důležitých programů spolupráce, pokud Británie bude i nadále přispívat do unijního rozpočtu a přijme příslušné audity a kontroly. Je v kaž- zájmu každého postarat se o to, aby odstoupení Británie proběhlo řádným způsobem a toto nové opatření by toto umožnilo i v případě do Brexitu bez dohody. A z tohoto důvodu podporuji toto nové opatření a doporučuji, aby parlament vyjádřil svůj souhlas. Teď bych dát, dal slovo koordinátorům politické frakce, pokud budou chtít vystoupit, pokud nikoli. Ještě někdy nějaký další poslanec k tomuto? Pokud ne, tak eh, řeknu jenom, že lhůta pro vzněcí návrhy je 16 hodin 2. října, to je zítra. A prosím, eh, lze pouze podat pozměňovací návrh, kterým se navrhuje nevyjádřit souhlas z procedurálního hlediska eh, lze hlasovat pouze, až dostaneme eh, úřední postoupení návrhu eh, nařízení rady. Pokud já vím, tak by k tomu mělo dojít brzy a mělo by být možné hlasovat 14. října. A nyní budeme hlasovat. Nejdříve DAP 4. Nejdřív si to zkusíme. Zahajuji hlasování. Pokud byste tedy eh, mohli zkusit. čtyři. Ano. Končím hlasování. Bod čtyři je první hlasování, a sice DAP 4 dám slovo eh, panu zpravodaj Johnu Howardovi. Děkuji, eh, pane předsedo. Stručně to uvedu tak, že vysvětlím, že eh, stažení návrhu 7 má umožnit soulad v návrhu, pokud jde o potřeby institucí vzhledem k možnému britskému vystoupení z Unie 31. Eh, října. Liší se to od eh, přípravy původního rozpočtu eh, z 29. září. A pardon, března. Nyní tady budeme hlasovat rukama. Hlasujeme po blocích 1 až 16. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Potom budeme hlasovat po jménech o e, závěrečné zprávě. Tímto zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 pro, 5 se zdrželo. Přijato. Blahopřeji eh, panu Havertovi. Bod 5. Mobilizace. Nástroje flexibility. Budeme hlasovat pozměňovacím návrhu 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 3. A pardon. 4.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 Závěrečné hlasování eh, po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Tímto končím hlasování. 30 pro, 4 proti, 3 se drželi. Přijato. Bod 6 na pořadu jednání Nejsou žádné, žádné transfery v sekci 3, takže můžeme přejít na sedmičku. Další, otáz, další sekce transfery, tam dostává slovo pan Fernandez. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Převody z těch částí rozpočtu, které mají podpořit eh, bod 2021 údržba a obnova budov 3,4 miliony euro. To souvisí z výdaje na údržbu budov v Bruselu. Tyto výdaje budou kompenzovány převody z ostatních rozpočtových položek a navrhuji, abychom hlasovali pro. Thank you. Any of the shadow reporters wants to take the floor? Děkuji, přeje se někdo ze stínových se vyjádřit. ne tak přistoupíme k hlasování, což provedeme elektronicky zájmu hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Hlasování bylo ukončeno. 32 hlasů pro, 6 hlasů proti. Schváleno. Politika v oblasti budov. Nemáme nic na programu dnes a dostáváme se k bodu 9. Jak se, se říká náš hlavní vchod, chod pro dnešek a chci zdůraznit, význam tohoto jednání, protože jde o hlasování o 1365 pozměňovacích návrzích týkajících se rozpočtu na rok 2020 z jednotlivých výborů a samostatných poslanců paní Monika Holmajera, a paní Gardia Zabal odvedli velmi intenzivní práci v posledních měsících, týdnech, dnech a hodinách a vedli ke schválení několika usneseních a pracovních dokumentech a konkrétně v minulém týdnu jsme analyzovali pozměňovací návrhy a příprava pozně, kompromisních pozměňovacích návrhů. Dáme slovo zpravodajkám, aby měli možnost eh, uvést svůj přístup a návrhy kompromisu. Paní Holmajer. Milý pane předsedo, já teď nepustím do pokusu nějak eh, se pustit do obsahu eh, a analýzy důsledků těch 1300 eh, pozměňovacích návrhů, ale spíše poděkuji s těm stínovým zpravodajům, asistentům sekretariátu Emiliánovi především, kteří nám pomohli a myslím, že jsme našli velice dobrý kompromis. Myslím si, že to na radě samozřejmě bude vyvolávat určité záškuby, protože chtěli jít opačnou, opačným směrem. Nicméně my jsme položili důraz na klima, inovace, technologie, Life Plus i v oblasti rozvojové pomoci v oblasti klima životního prostředí, potom v Eh, oblasti mládeže a potom za třetí, aniž bych jmenovala všechno, opravdu v eh, oblasti rozvojové pomoci eh, mm, nástroje sousedství, kde máme z nás zásadní posílení a také z toho, co Rada schválila v souvislosti s AMIFem, to znamená migranty a uprchlíky, že to prostě, eh, kde, kde my eh, to neschvalujeme, že prostě potřebujeme dostatek peněz na to, abychom eh, ty lidi mohli lidským způsobem ubytovat. Takže tolik jenom velice stručně a ještě jednou mnohokrát děkuji. Muchas gracias, presidente. Pues yo también quiero agradecer el trabajo de los SADUS del resto. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat stínovým zpravodajům z ostatních politických skupin. A vlastně jsme dospěli k dohodě poměrně snadno. A teď je možné spustit všechny politiky financované tímto rozpočtem, protože aby byla politika realizována, tak se instituce na to musí připravit. To platí pro radu, pro komisi a pro všechny agentury. A nebude možné dobře realizovat tento rozpočet, pokud instituce, které ji mají provádět, nebudou mít dostatečné zdroje, jak lidské, tak finanční. Malé upřesnění u těch dalších částí. Abych vysvětlila základní strategii, abychom vlastně omezili škrty navržené radou, zejména na základě gentlemanské dohody mezi institucemi, takže jsme se nedotýkali rozpočtu rady. Takže věřím, že rada odvede také svůj díl gentlemanské dohody, protože gentleman musí být na obou stranách dohody. Děkuji. Takže začneme hlasováním aby to bylo úplně jasné. I pro mě je to docela nové. Budeme postupovat podle seznamu pro H1A 2, 3, 4 podpůrné výdaje, potom PPPA, platby a další části. To je náš to je, to je vlastně postup, který máme před sebou. Tedy hlasujeme o kapitol H1A, kompromis H1A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pak máme rezervy. Ekon 6138, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Další je Ekon 6139. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Vytvoření nových položek GUE 8243, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. GUE 8245, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. GUE 8159. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. GUE 8133. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Potom poznámky. GUE 8108. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Ample 5664 kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Envy 5442 kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Renew 7439, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Renew 7437, kde pro, kde proti, zdržel se. Asi si to musíme elektronicky ověřit, bylo to těsné. Takže zahajuji hlasování. Renew 7437. Končím hlasování. 19 pro, 18 proti, jeden hlas se zdržel, takže je to schváleno. To, je, to bylo velmi těsné. Renew 7438. Kdo je pro? Kdo je proti? je to stejné. Elektronicky to ověříme za hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A tentokrát je to zamítnuto. Další EPP 7035, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. GUI 8124, který se rovná návrhu BOČ 4463, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. EPP 7033, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Zelení 7 684. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Renew 7440. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Schváleno. Předseda se omlouvá, je to schváleno. A nyní H1B hlasujeme o kompromisu H1B, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Nyní vytvoření nových položek, pozměňovací návrh GUE 8160, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Co se týče poznámek GUE 8105, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Dále Buč 4386, který je stejný jako Renew 7433 a SAD 7233. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. To je závěr H1B a jdeme na H2. Nejdříve kompromis. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Schváleno. Pokud jde o vytváření nových položek, GUE 8247. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. GUE 8248, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Buč 4277, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Poznámky GUE 8241, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Zamítnuto. GUE 8088, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Zamítnuto. Envy 5464, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno. Buď 4486, kde, kde je pro, kde je proti, zdržel se, zamítnuto. Bač 4412, kde je pro, kde je proti, zdržel se, zamítnuto. Renew 7443, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Renew 7441, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Schváleno. Nyní 7442, kde pro, kde proti, držel se. Schváleno. To je závěr u části 2 a nyní 3. Kompromisní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno vytvoření nových položek. GUE 8081, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. LIBE 5892, identické s SAD 7394, kde pro, kde proti. Asi to musíme ověřit elektronicky, je to těsné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Zelení 7, 6, 8, 5. Kde pro? To bude asi stejné. Sedm, šest, osm, pět. Takže o tom vlastně nemusíme hlasovat. Takže to opakujeme. Zelení 7685 musíme hlasovat elektronicky, zahaju hlasování. Končím hlasování. Mohu ukončit hlasování nyní a je to schváleno. A nyní GUE 8240, kde je pro, kde je proti, zdržel se, zamítnuto. Potom máme FAM 6208, stejné jako zelení 7680 a LIBE 5839, kde je pro? Jde proti. Musíme hlasovat elektronicky, je to těsné. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Libe 5842, návrh identický s návrhem FEM 6218 a zelení 7681. Kdo je pro? jde proti. Hlasujeme elektronicky. Hlasování bylo zahájeno. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. FEM 6219 Identický návrh zelený 7682. Kdo je pro? Kdo je proti? musíme hlasovat elektronické zájmy hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A je to zamítnuto. Hlasujeme o rozdělení rozpočtových položek LIBE 5890. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Zamítnuto. SAD 7393, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Libe 5891, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. SAD 7392, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. To je závěr hlasování u kapitoly 3. A po trojce je obvykle čtyřka a je tomu stejně i zde. Vy si pokoušíte mě rozhodit. Takže jdeme na čtyřku. Hlasování o kompromisu, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. GUE 8239. je pro, je proti, zdržel se, zamítnuto. EPP, to je staženo, zelení 7661, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. A FED 5388, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. SAD 7248, identický s BUČ 4347, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. EPP 7123 s ústním pozvacím návrhem zpravodaje. Bylo to rozesláno. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Zamítnuto. Vytvoření nových položek FEM 6211 stejné jako zelení 7683, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. Poznámky ECON 6120, kde pro, kde proti, hlasujeme elektronicky, zahoj hlasování. Končím hlasování. Hlasovali všichni. Zamítnuto. AFED 5382, kde je pro? Kde je pro? AFED 5382. Kde je pro, kde je proti? Zdrželi se Schváleno. AFED 5320. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. DV 5731. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. AFED 5322. DV 5721. Takže budeme hlasovat pouze AFE 23, 5322, kdo je pro, kdo je proti. Držel se. Schváleno. DV 5721, kdo je pro, kdo je proti. Držel se. Schváleno. AFED 5323, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. AFED 5324, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. AFED 5388, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. A FED 5390, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Rinu 7427, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. A to je konec hlasování. U, pět, u čtyřky a jdeme zvláštní nástroje. Heading 5. Oddíl 5. Kompromis k eh, oddílu 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Mm, vytvoření položek u té eh, pětky. Báč 4277 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Renew, to je upoznámek. 7432, což odpovídá bač 4384, kdo je pro? Proti, Zdrželi se. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím, končím hlasování. Přijato. AFET 5319. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní zvláštní nástroje. GUE 8190, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní pilotní projekty a přípravné akce PPPA, takže hlasujeme o celém balíčku pro, proti, zdrželi se přijato. Vyškrtnutí položek. Za prvé GUE 8004 odpovídá ID 7703. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. vyškrtnutí položek. Jste všichni na správné straně. GUE 8067. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní máme platby. Opět kompromis. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Tím jsme udělali oddíl 3 a vracíme se k oddílu 1 Evropský parlament. Takže Evropský parlament hlasujeme o kompromisu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Oddělené hlasování. IMKO 6359 IMKO 6359 a IMCO 6360 dohromady. Kdo je pro, proti? Zdrželi se zamítnuto. Budget. Chcete si to překontrolovat, takže si to překontrolujeme elektronicky, to znamená IMCO 6359 a IMCO 6360. Prosím, zahajuji hlasování. IMCO 6359, IMCO 6360. The vote is still open, you can still vote. Ještě pořád můžete hlasovat. Hlasovali jste všichni? Rejected. Zamítnuto. Báč 4331. Je tam ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Imko 6359, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A no, to je vše, děkuji. Nyní přejdeme k dalším oddílům. Nejprve Evropská rada, budeme zase hlasovat v bloku o pozměňovacích návrzích, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Evropský soudní dvůr. Hlasujeme o kompromisu, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Evropský účetní dvůr. Zase hlasujeme o kompromisu, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Evropský hospodářský sociální výbor, kde je pro, tady máme tedy kompromis pro, proti, zdrželi se, přijato. Výbor regionů, kompromis, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Evropský ombudsman. Kompromis, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Evropský eh, dohlížitel nad ochranou údajů pro proti, zdrželi se, přijato. EEAS, eh, kompromis. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní máme oddělené hlasování AFET 5392. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tím uzavíráme ty další oddíly. A tím uzavíráme celé hlasování. Gratuluji. Wait for your call. <laughs> Congratulations. Gratuluji paní Holmajerové a paní Hardia eh, Zabal. A nyní ještě vteřinku, než všichni odejdete. Chci dát slovo panu Urelovi z komise. Máte nějaké připomínky? Prosím kolegy o pozornost. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Nebudu tady dělat žádné detailní komentáře. Tohle bylo velmi úspěšné hlasování. Je tedy jen vhodné, aby i komise pogratulovala oběma zpravodajkám k tomuto velmi úspěšnému hlasování. Myslím si, že nikdy jsem ne, nezažil takhle Eh, rychlé ukončené hlasování, takže to bylo opravdu pozitivní. Jenom takové předběžné reakce. Jak víte, každý rok komise zašle detailní připomínky eh, k pozici parlamentu i radě. Tomu říkáme letter of executability a to dostanete mm, rychle po hlasování na plenárce, tedy říjnu. Ještě jednou děkuji členům tohoto výboru za to, že podpořili nejrůznější posměvací návrhy a kompromisní návrhy, které vlastně na, se vrací zpátky na úroveň eh, částek, které původně navrhovala komise, což je pro nás velmi důležité a Taky mě těší, že zpravodajky zvážily předběžné hodnocení komise ohledně pilotních eh, projektů a přípravných akcí, že tedy pouze projekty, které byly vyhodnoceny v kategorii A a B, budou ponechány, takže za to vám děkuji. I to usnadní implementaci. A na závěr když je to asi samozřejmé, tak chci říci, že tohle je ambiciozní balíček, který jste přijali a jak parlament, tak i komise se shodnou na tom, že tedy škrty ze strany rady byly nepřijatelné. Já tedy doufám, že eh, rada to znovu zváží a těším se tedy na velmi zajímavé eh, smír, smírčí řízení a doufám, že dojdeme k dobré dohodě ohledně rozpočtu na rok 2020. Mají zpravodajky nebo jedna z nich k tomu nějaké připomínky? Ehm, paní Holmajer, já děkuji komisi za velmi dobrou spolupráci se nám právě pomohla v některých otázkách, co se týče absorpční kapacity nebo vůbec co se týče schopností podávat žádosti. Tohle bylo určitě pozitivní, jinak je to velmi těžké, když podáváme žádosti a komise jako hned druhý den řekne, že to ne, nebude možné být absorbováno, tak to je samozřejmě pro poslance nepříjemné. Takže děkuji za dobrou spolupráci a doufám taky, že eh, komise na naší straně, protože jde o vaše peníze, které budete moc vynakládat a eh, přeji vám tedy hodně štěstí toho 15. 15. října v poledne. Mohu pouze říct, že přikyvoval. Než uzavřu schůzi, Chci vás připomenout, chci vám připomenout, že nás čeká hlasování o usnesení ohledně eh, rozpočtových eh, pozměňovacích eh, připomínek. To je 14. října, potom trialogy k rozpočtu by měly probíhat 16. října a 7. listopadu. Diskuse a přijetí na plenárce proběhne v říjnu, 23. října. A první zasedání Eh, má být eh, odpoledne v parlamentu. 14. listopadu to bude tedy to smírčí řízení a 7. listopadu trialog. 16. října a 7. listopadu. A 4. listopadu eh, smírčí zasedání. První tedy proběhne 4. listopadu odpoledne. Slyšení nás čekají eh, tedy ve čtvrtek pán Hán, zítra paní Ferrera a čtvrte, ve čtvrtek také pan Gentilony a příští eh, úterý pan Domrovský. Děkuji